Eh, je kdy k dispozici zápis z včerejšího jednání, který bude přijat, nebudou-li náminky, námitky. Námitky nejsou, takže protokol je schválen. Dalším bodem pořadu jednání je rozprava o případech porušování lidských práv, právního státu a demokracie. Eh, máme na úvod eh, téma situace aktivistů lidských práv a opozičních aktivistů v Kambodži a Laosu.